Okay, colleagues, I'm getting started very early because I know we're tight for time this afternoon with the commission. Děkuji kolegové a dnes eh, začneme včas, protože zde máme také pana komisaře, který přijde za 45 minut. Máte před sebou návrh pořadu jednání, takže eh, Doufám, že ti tři poslanci, kteří tady jsou, plus já, se shodnou na tom, že odsouhlasíme tento pořad jednání a teď můžeme Eh, přistoupit eh, k zavedení rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020. Paní Grisbeck, prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Já se pokusím o maximální stručnost. Podle zvyku bych ráda poděkovala všem stínovým zpravodajům za velmi dobré vztahy, které jsme spolu měli v posledních měsících, eh, kdy jsme vypracovávali tuto zprávu. Myslím, že díky kompromisním pozměňovacím návrhům se nám podařilo zblížit určité názorové úhly pohledu, což nebylo úplně jednoduché vzhledem k tomu, že existují různé názory na roli dopravy v EU a na dopad dopravy na životní prostředí. Jak jste viděli, tento text v každém případě schrnuje pro nás všechny, i když jich tady hodně není, Vyjadřuje to naši vůli, aby doprava byla považována za nástroj růstu, konkurenceschopnosti trvale udržitelného rozvoje, tedy z hlediska ozelenění dopravy. Také jsme zdůraznili aspekt územní soudržnosti a také jsme říkali, že je to důležité na sociální úrovni z hlediska pracovních míst a také z hlediska obecných cílů v oblasti dopravy. K tomu jsme také přidali veškeré naše obavy, pokud jde o bezpečnost. Máme něco přes stovku pozměňovacích návrhů. Na jejich základě jsme vypracovali čtyři kompromisní pozměňovací návrhy. Na základě koncensu skupin nebudu zacházet do detailu, ale ráda bych se velmi stručně vrátila k jejich eh, obsahu. První pozměňovací návrh paní Isabel Dirant hovoří o potřebě změny mobility Spíše než o rostoucí potřebě, zdá se, že tato terminologie lépe odpovídá potřebám eh, občanů, pokud jde o mobilitu, především v městských oblastech. Tímto kompromisem se nám podařilo dosáhnout poměrně dobré rovnováhy mezi nutností snižovat emise CO2 a také nutností nezatlačovat do pozadí ještě více nejvzdálenější regiony. V druhém kompromisu jsme také združili několik pozměňovacích návrhů, které hovoří o důležitosti dopravy v EU, pokud jde o zaměstnanost, máme tam více než 13 milionů pracovních míst. To znamená, že doprava se hrává velmi důležitou roli i v HDP více než 6% HDP Evropské unie a k tomu musíme připočíst ještě územní soudržnost. Ten původní pozměňovací návrh, ten kompromisní návrh navazoval na pozměňovací návrh 56 paní De Vejráka. Tam se zahrnovalo také letectví. Letectví je klíčový sektor pro Evropskou unii a my jsme tam přinesli určité změny. EPP se tedy k tomuto kompromisu nepřidalo, takže ten eh, pozměňovací návrh 56 jsme stáhli z kompromisu, bude se o něm hlasovat zvlášť. Třetí kompromis eh, se týká samotného jádra zprávy, inovace a výzkum. Chceme snižovat CO2 mezi lety 2020 až 2050, to se tam tedy opakuje, chceme na polovinu snížit eh, úmrtnost na evropských silnic, silnicích do roku 2020. To bylo také odhlasováno a připomenuto ve zprávě KOR. A do roku 2050 chceme dosáhnout nulové hodnoty, pokud jde o počet úmrtí na silnicích. Máme tam takovou semantickou změnu, slovo vést eh, jsme změnili za slovo pomoci. Ve francouzštině se toho mnoho nemění, ale v angličtině je tam nějaký rozdíl, protože tam máme help a must result, takže tam se nám podařilo dosáhnout kompromisu v této věci. A na závěr poslední kompromis eh, uvádí kroky, které musíme provést, abychom dosáhli dramatického snížení CO2, emisí CO2 je nutno především zlepšit energetickou účinnost všech dopravních prostředků, používat eh, obnovitelné zdroje energie ve všech způsobech dopravy a také podporovat eh, všechny inovace ve všech eh, dopravních prostředcích a ve všech způsobech dopravy, pokud jde o využívání technologií s nízkými emisemi, pokud jde o práci na trvale udržitelných palivech nebo i na inovačních pohonech a tak dále. To je všechno důležité. Je nutno také optimalizovat eh, systémy spotřeby eh, paliva, rozvoj infrastruktur a také design eh, různých dopravních prostředků. Máme hlasovací seznam k těmto pozměňovacím návrhům, kterých je zhruba stovka. Já navrhuji, abyste se řídili určitými návrhy. U některých pozměňovacích návrhů jsem nemohla vyjádřit svou podporu, ne protože by to nebyly kvalitní pozměňovací návrhy, ale já jsem spolu se stínovými zpravodaji chtěla, aby tento text, aby tato zpráva byla zaměřena spíše na výzkum a inovaci, jak bylo konečně obsaženo už v samotném titulu, aby se neoslabila tato zpráva tím, že by se tam opakovaly určité věci, které už byly řečeny jinde na jiném místě. Proto nedoporučuji 71, návrh paní Isabel Duran, který připomíná zelenou logistiku. Je to určitě zajímavé téma, nicméně nezapadá to přesně do toho našeho rámce výzkumu a inovace, takže by to bylo trošku nadbytečné. To tež platí pro pozměňovací návrh 97 Ines Ayali Sender o mediaci a veřejné konzultaci při diskuzích a při realizaci důležitých tratí a infrastruktur. Já si myslím, že toto opatření by lépe zapadalo do textu o evropských, o transevropských dopravních sítích. To je vše a hlasovat se bude zítra dopoledne. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much, Mr. Gro- Děkuji, pan Groš. Děkuji, pane předsedo. Náš stínový zpravodaj se ještě nedostavil v rámci EPP. Bych chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci. Myslím si, že u těchto témat, které jsou mnohadá obecného charakteru, se vystavujeme nebezpečí, že se neomezíme na to pouze podstatné. Tady se to díky bohu nestalo, protože vy jste skutečně včetně konzultovala různé politické kluby a stanovila jste určité zásady. Jak parlament a komise musí dobře vědět, že celkově ve strategii 2020, hlavně když se jedná o výzkum a vývoj, je téma eh, doprava a výzkum nesmírně důležitým tématem, a to jak z ekonomického hlediska, tak možnosti zesílit postavení evropského výzkumu. A to si myslím, že tady bylo ve zprávě správně podtrženo, protože tady existuje přemostění mezi E, dopravou, přepravou a mobilitou jako hospodářský faktor a mezi tím, co se týče trvalé udržitelného rozvoje. To se samozřejmě musí odrazit také ve výzkumu. A na závěr mám velké pochopení e, pro to, co řekla Kristýna Dovirak e, v souvislosti s leteckou dopravou. To je pro mě zvlášť zvláštní případ na evropské úrovni, kde je nutná spolupráce mezi jednotlivými evropskými zeměmi a dokáže si představit, že i zelení, milí Michaeli, přeskočí svůj stí. To by byl takový dobrý příklad takovéto citace, kde si řekneme, že taková ta spolupráce by mohla být možná i na jiných úrovních. A možná, že bychom se mohli dostat až tak daleko, že by za touto zprávou skutečně stály veškeré jednotlivé frakce. Musíme jasně vědět, jak vypadá realita a tato realita znamená podporu výzkumu v celé Evropě. Děkuji. Děkuji. Pan Kramer? Also unsere Schattenberichterstatterin ist noch nicht. Naše stínová zpravodajka tady ještě není, ale chtěl bych poděkovat paní zpravodajce jménem nás všech. My podporujeme předložené kompromisy ale u toho kompromisu, o kterých ty si hovořil, nedošlo k žádnému kompromisu tak jako tak. Takže ho podpořit nemůžeme. My jsme samozřejmě pro přeshraniční spolupráci, ale nejenom v letecké přepravě a ve výzkumu a vývoji, ale obecně. Bohužel tady jsme nedocílili žádného kompromisu. Z toho důvodu budou zelení proto. Ale Matěj, myslím si, že to dobře sneseš. Děkuji. Mrs. Foster. Paní Foster. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji Natali Grisbeck za její usilovnou práci. Je to e, zpráva komplexní. A Robert se omlouvá, protože tu není. Ale všichni se zabývají tím hlasovacím seznamem, můžeme podpořit hodně CKR. E Jsou tu ovšem otázky k některým Eh, o ta aspektům, ale chceme poděkovat paní zpravodajce za veškerou práci. Děkuji. A paní Ayala Sender. Yes, thank you. Ano, děkuji. Pane předsedo, já samozřejmě znám eh, dobrou vůli paní Deveirak eh, s tímto návrhem musím říci, že v letectví to je sektor, který potřebuje mnoho výzkumu, ale to platí i pro ostatní sektory, tak já nevím, proč bychom zde měli přesně hovořit jen o letectví. Já předložím ústní pozměvací návrh, kde by se hovořilo o podpoře všech dopravních sektorů, všech sektorů dopravy vzhledem k jejich ekonomické uh, důležitosti. Já si myslím, že všechny sektory dopravy potřebují tuto podporu. Nejsem proti letectví, ale myslím si, že jsou zde i jiné sektory, které potřebují podporu stejně jako letectví. A proto by neměly být diskriminovány. Děkuji. Děkuji vám. Za komisi pan Damiani. Děkuji. Za komisi bych rád řekl, že si velmi ceníme zprávy paní Grisbeck, zejména to, jak konstruktivně s námi spolupracovala i s celým výborem. Domnívám se, že v té zprávě se jí pochopil, podařilo uchopit ten základní smysl návrhu Komise pro Horizon 2020, zejména v tom smyslu, jak jsme se snažili nalézt rovnováhu mezi politickou podporou, konkurenceschopností, mezi socioekonomickými cíly, technologickými cíly, potřebou celostního přístupu vůči dopravnímu systému a zároveň zohlednění specifických modálních aspektů. Obzvlášť zdůraznila a v některých pozměňovacích návrzích dalších poslanců se to objevilo také, potřebu posílit vazby na uh, politiku nejenom dopravní, ale také klimatickou, energetickou, zdravotní a tak dále. Tato potřeba posílit komplementaritu s dalšími programy a s dalšími částmi téhož program, programu je rovněž něčím, co je tam vidět. Da, pro posílení udržitelnosti. A v tomto světle můžeme, eh, nemůžeme než přivítat mnohé z předložených pozměňovacích návrhů, některých eh, poněkud méně. například některé návrhy, které jsou možná poněkud příliš podrobné. A v zájmu kompromisu si myslíme, že bude potřeba ještě vyladit. Jsou tam některé protiklady, eh, nej, zejména pokud jde třeba o návrh číslo 4. A pak jsou tu některé další eh, případy, kdy došlo ke snaze o zavedení komponentů práce, které jsou mimo rozsah působnosti dopravy a dopravních výzev, jako například snahy o začlenění cestovního ruchu. Celkově však jsme optimističtí a můžeme podpořit velké množství z předložených pozměňovacích návrhů. Paní Grisbe, chcete k tomu ještě něco doplnit po takových chválách ze strany komise? možná budete potřebovat chvilku zamyšlení. Děkuji, ne, já k tomu nechci nic dodat. Jsem eh, tak eh, oslněna veškerou tou chválou eh, ze strany komise, že si říkám, kde to vlastně jsem. Nedělám si legraci, jsem opravdu ráda, že si tato práce získala podporu a souhlasím s názorem komise, pokud jde o to, že je samozřejmě jednodušší pokusit se více zaměřit na jádro věci, aby to bylo celé kratší, abychom se tam neopakovali, aby tam nebyl rozpor a to bylo předmětem mé práce a také těch kompromisů. Pokud jde o kompromis 4, tam eh, usilujeme o rovnováhu já jsem si vyslechla také ústní pozměňovací návrh eh, Ines Jali Sander, Sender, to plně podporuji. Já si myslím, že je to skvělý nápad a pokud jde o poznámky Matěje Groše, Michaela Kramera a paní Foster, tak eh, samozřejmě tyto připomínky vítám. Děkuji. Děkuji. Hlasování bude zítra. Tím jenom Připomínám, hlasování na ITRE bude v říjnu a na plenárním zasedání je to naplánováno na listopad. Říkám naplánováno, protože znáte to, někdy se hroutí stropy nebo podobné věci a ty mohou narušit průběh plenárního zasedání. Dalším bodem jsou práva cestujících ve všech druzích dopravy. Zpráva z vlastní iniciativy, pan George Bach. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, Pane předseda. Hned na začátku bych poděkovat všem kolegům za mnoho nápadů, bylo jich celkem 250, do kterých byly shrnuty. A jsem si jist, že nedojde k žádným velkým politickým rozporům v tomto materiálu. Když se podíváme na ty jednotlivé pozňací návrhy, tak zjišťujeme, že většina kolegů doplnila eh, mé nápady o nové myšlenky. Máme 12 kompromisních návrhů, které se soustředí na nejdůležitější body, jako například transparence, informace, přístupnost dopravy eh, pro zdravotně postižené občany a s občany s omezenou mobilitou. Také novým aktuálním tématem je insolvence leteckých společností. To je něco zcela nového a e, týká se to odezvy ve všech frakcích. Byl formulován kompromisní návrh, který si stanoví skutečně maximální zásady pro ochranu práv cestujících. Myslím si, že o těchto návrzích můžeme ještě diskutovat. My známe také požadavky průmyslu a jsem nesmírně zvědav na to, co řekne rovněž komise. V tomto bodě bych chtěl poukázat také na to, že z roku 2009 existuje usnesení parlamentu, ale zatím nebyla učiněna žádná opatření. A parlament vyžadoval ale jasné stanovisko. Většinu návrhu jsem se snažil opatřit znamínkem plus pro hlasování, ale eh, některé návrhy se musel opatřit znamenkem mínus, protože neměly žádnou logickou souvislost. Například kolegyně Savizár a kolega Ulcias oba dva navrhli, abychom zohlednili eh, starší eh, lidi, kteří ne vždycky během cestování jsou schopni používat nejmodernější technologie. Ale proč právě starší lidé. Někteří starší lidé používají naopak technologii o hodně lépe než mladí lidé, takže nevím, jak by komise mohla eh, tyto zájmy zohlednit. Kolegové provedli eh, celou eh, řadu návrhů, které se týkají implementace národními orgány. To je něco, co jsem dobře schopen pochopit, ale NBI e se nazývá takovéto pracoviště a myslím si, že se používá na celoevropské úrovni, v evropské legislativě a kvůli jednoduchosti bych chtěl navrhl, abychom tuto diskuzi vůbec vymítili z návrhu. A paní Trevel bych chtěl poprosit k návrhu 57, aby eh, nám řekla něco o souvislosti v případě insolvence leteckých společností. Ten návrh jsem totiž nepochopil. A mám jednu otázku na komisi. Kolega eh, Tremosa, Vlasto Devera, Kvidanca a mm, kolegyně Savisar Eh, se chtěli zabývat tématem overbooking a overselling. Ptám se tedy komise, do jaké míry mohou legislativní návrhy tato přání pokrýt. A na závěr bych chtěl zdůraznit formální aspekt. Chápu kolegy něk- eh, argumenty některých kolegů, kteří pravili, že jsme měli příliš málo času na prodiskutování jednotlivých bodů. Já jsem si přál více času na diskuzi, ale co se týče letní přestávky a co se týče doby na překladu, prostě bohužel času nebylo více. Měli jsme málo času na pořádání schůzy, ale přál bych si, aby na říjnové plenáce parlament hlasoval o tomto návrhu. Když eh, bychom měli do tohoto návrhu zapojit i eh, práva cestujících v leteckých společnostech. A v tomto kontextu bych chtěl poukázat na to, že konce minulého týdne eh, byla tato zpráva přeložena na říjen, a to v rámci plenárky ve Štrasburku a apeluji na jednotlivé politické kluby, aby skutečně tato zpráva se dostala na pořad jednání a byla probírána na žádném plenárním zasedání v říjnu na plenárce. Děkuji. Děkuji. Pane Bach, ten, to poslední o těch koordinátorech, možná by lidé mohli říct koordinátorům, bylo by dobré, kdyby toto bylo na pořadu jednání v říjnu, proto by bylo dobré, aby koordinátoři požádali vedoucí politických skupin, abychom s tím pokročili. Vím, že pan Groš už se toho zhostil, ale také pan Dol, paní Meissner, pan Zíle. By to mohli skonzultovat také Michael s vedením, abychom to eh, opravdu dostali na pořád jednání a jistě, že bychom mohli mít nějaké problémy s tím, že bychom měli pak tu zprávu až po té, co komise předloží svůj návrh, což bychom neradi. Stínový zpravodaj paní Sehnalová za SED. Eh, já bych chtěla poděkovat zpravodaji v prvé řadě za dobrou vůli ke kompromisům, eh, které, myslím, po menších úpravách podporujeme. Eh, já souhlasím určitě i s tím, co tady bylo řečeno eh, před chvílí, jak je důležité vyslat včas signál komisi dříve, než představí legislativní návrh. Eh, proto i když jsme pracovali pod časovým tlakem, snažili jsme se se spravodajem konstruktivně spolupracovat. A určitě vítáme, že je akceptována hlavní linie, která je, myslím, dobře popsána v kompromisu eh, B, eh, a to vytvořit ve střednědobém horizontu společný legislativní rámec pro všechna práva cestujících, který by ale bral ohled na specifika jednotlivých druhů dopravy, zejména pokud jde o otázku vymáhání těchto práv. A důraz klademe e, na ochranu cestujících v případě insolvence a podobně, o tom už tady byla řeč. E, myslím, že je takhle dobře konstruován kompromis e, číslo 8. Ve zprávě, a bylo to už řečeno, výrazně se věnujeme právům osob se sníženou mobilitou, otázkám dostupnosti asistenčních služeb a školení personálu, Rozhodně za důležitou považujeme otázku cenové transparentnosti, ale také dostupnosti informací v přístupném formátu a v jazykových eh, verzích. Eh, pokud jde o tu informovanost, dovolím si říci, že často nemusí jít o složité systémy, eh, ale například stručné informace o právech cestujících na cestovním dokladu, jako například je navrženo v pozměňujícím návrhu 57. A jinak se domnívám, že zprávu můžeme určitě podpořit. K některým detailům se jistě vrátíme v rámci diskuzí nad legislativním návrhem a dovolte mi ještě jednou tedy zpravodaj poděkovat za spolupráci. Thank you. Děkuji vám. Paní Savisár. Aitäh, härra esimees. Head kolleegid. Jah, kuigi see on parlament... Děkuji, pane předsedo, drazí kolegové. Jedná se o zprávu z vlastní iniciativy. Nicméně musíme zaujmout velmi jasné stanovisko vůči komisi. Já děkuji zpravodaji za jeho návrhy. V této zprávě máme velmi málo pozměňovacích návrhů, ale většina kolegů se zmínila o stejných věcech jako já, pokud jde o návrhy práv cestujících. Ty kompromisní návrhy podporujeme stejně jako různé jiné pozměňovací návrhy. My podporujeme stanovisko zpravodaje také k návrhům výboru IMCO. Nemyslím si, že bychom eh, měli zde na tomto místě zacházet do detailu, ale mám zde jednu otázku. Týká se to pozměňovacího návrhu 61 a 62, týká se to tedy přístupu k informacím. Technologie se používají opravdu v enormní míře. Všichni by dnes už eh, mohli používat smartfony, měli by být schopni používat tyto telefony, ale jsou lidé, kteří třeba nemají eh, vůbec mobilní telefon nebo nepoužívají internet. Někdy se jedná o starší osoby a musíme vzít v úvahu jejich eh, potřeby. Takže já si říkám, jakým způsobem to zohlednit, jakým způsobem poskytnout těmto lidem všechny tyto informace, protože bychom je měli poskytnout způsobem, který by nevyžadoval používání internetu či mobilních telefonů. Dále pozměňovací návrh, který se týká dostupnosti informací, pozměňovací návrh 43. Tam také bychom měli zajistit eh, poskytování informací i těm osobám, které třeba nemají přístup k těmto technologiím nebo nejsou schopny tyto technologie používat. Dále se často dostáváme do situace, kdy třeba dojde k nějakému zásahu z vyšší moci a tak dále, nebo k technickým problémům a tam to musíme velmi jasně říci, v tomto případě je nutno používat jiné systémy, aby cestující tím nebyli poškozeni. 102 nakonec. Uh, overbooking a overselling. Tam si myslím, že bychom neměli zapomínat na ty, o koho tady vlastně jde. Měli bychom stanovit jasná pravidla pro cestující, abychom jim pomohli. Ale obecně bych řekla, že podporuji tuto zprávu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Pan Kramer. Já ich bedanke mich auch. Ano. Děkuji také panu zpravodajovi jménem naší skupiny za dobrou spolupráci a za dobrý kompromis. Kompromis a zprávu podporujeme. Rozhodující je, aby existovalo zcela nezávislé rozhodčí pracoviště. Zatím letecký průmysl je značně proti, železnice přistoupila na toto řešení, protože je možno bilaterálně lecos vyřešit. Proč by měly existovat technické problémy? Jaké technické problémy? Bylo mě řečeno, když jsem se obrátil na takovéto místo, ne, žádné očkodnění nebude. Bylo mi řečeno, že skutečně do doprava eh, nebude, nebude existovat a potom já jsem dostal telefonní číslo, adresu, ale trvalo to dlouho, strašně dlouho. Rozhodující je, když budeme mít zákony, co se stane, pakliže tyto zákony nebudou dodrženy eh, byla nějaká skupina, eh, která jela do Itálie a Napřed tam bylo vždycky spoštění na oznamovací tabuli po pěti minutách a potom bylo řečeno po dvou hodinách, že tento vlak zcela vypadne. Což znamená, že odjeli eh, pomocí posledního regionálního vlaku v Itálii a potom jim bylo řečeno, průvočím ne. Tady nemůžete tímto vlakem jet, protože ten jízdek, eh, lístek na eh, tento vlak neplatí. A to skutečně bylo nesmírně nacionalistické řešení, které musí být změněno. A já se ptám komisi, jak je možno potrestat eh, takovéto přečiny. My máme přeci zákony a zákony musí být dodržovány. A z toho důvodu eh, bych chtěl vědět od komise, jak musíme jednat a jak je schopna komise takovéto lidi potrestat. Protože zákazník je pánem a musí to platit všude, v jakékoliv dopravě, a to přeshraničně, ať už se jedná o leteckou, pozemní nebo jinou dopravou. Nejenom, když například eh, vzplane loď. To prostě jako je absurdní. To, co se stalo s tím vlakem, to je skutečně absurdní vyhodit lidi z vlaku. Bradburn? Uh, thank you very much, Děkuji. Jenom na úvod. Chtěl jsem se vyjádřit. Pane Kramer, ano, no, já jsem slyšel, že také jste měl problémy s Eh, Brussels Airlines, tedy jinak já souhlasím s nedostatkem informací, které jsou poskytovány o těchto věcech. Jenom obecně. Pokud jde o kompromisy a pozměňovací návrhy, máme jich hodně, to všichni víme. Podporuji ty, které jsou přiměřené, úměrné musíme se vystříhat toho, abychom to přehnali a abychom vytvářeli stále více byrokratických problémů pro podniky. Například autobusy, autobusové společnosti často jsou malé a střední podniky. Jistě musíme chránit cestující, ale neměli bychom přetěžovat podniky požadavky, které nejsou rozumné. Teď mi dovolte pár poznámek k těm pozměňovacím návrhům. Primárně hodně těch kompromisních návrhů stojí za podporu, zaslouží si ji, zvláště ty, které se týkají transparentnosti, jasnosti ohledně problémů, kterým čelíme. 1, 3, 6, 7 například. Ty jsou velmi užitečné. Také mohu kom- podpořit kompromis 5, kde se hovoří o cenové transparentnosti, také určité pokračování Eh, toho, té zprávy, kterou jsem dělal o leteckých službách před nedlouhou dobou. Pokud jde o 8 až 9 kompromisy, to je klíčová záležitost, pokud jde ochraně, o ochranu před nesolventností a bankrotem. Tomu musí věnovat pozornost i komise. Další bod, který chci zdůraznit, to jsou cestující s postižením, eh, třeba kompromis 10. A pokud dovolíte, tak eh, ještě bych tam dal svůj pozměňovací návrh 22 nebo 220, kdy máme jim upravit tedy některá zařízení pro ty cestující s vážnými postižením, například na letištích. A na závěr souhlasím s paní Savisáry a paní bak pokud jde o poskytování informací v různých formátech. Ehm, pokud jde tedy o osoby, které mají trošku třeba problémy s technologií, já třeba nemám žádný iPhone a nic podobného, a jsem rád, když máme věci černé na bílém, tak říkají. To jsou lidé, kteří jsou starší, ale i mladší než já, kteří by také oceňovali takový jednoduchý systém. Ne všichni máme celé koše technologie, které bychom nosili a sebou ale jinak celkově jsem velmi spokojen a blahopřeji. Pan Groš? Děkuji, pane předsedo. Co se týče práv cestujících, tak těmi jsme se zabývali již častěji. A jsme teď v důležitém časovém období, kde se musíme postarat o to, abychom skutečně vedli diskuzi v parlamentu ještě předtím, než komise podá svůj návrh. Já souhlasím s kolegy, kteří eh, řekli, že musíme mít jasné zákony, tak aby nezavdali příčinu určitých stížností ze strany občanů. Musíme hledat určité mezery v zákonodárství, ale tím pádem se vystavujeme nebezpečí, že vše se stane velmi komplikované. To byla první věc. A druhá věc, o té hovoří Michael. My jsme přeci v ostatních oblastech také řekli, že budeme mít jednoznačné kontaktní partnery v jednotlivých zemích a ti kontaktní partneři musí mít stejné povinnosti, což znamená, že budou moci poskytnout cestujícím odpovědi i v jejich mateřském jazyce. V některých zemích je to nesmírně komplikované získat informace, protože zde existuje jazykový problém. A tady se nejedná jenom o takové problémy jako spoždění vlaků, ale tady se jedná o celou řadu dalších závažných věcí, kde Cestující mají právo na odpověď v mateřském jazyce a tato informace by měla být zavčasná. Nechci tady jmenovat leteckou společnost, ale všichni známe, když provedu rezervaci a potom dostanu 12-stránkový přípis, kde prostě eh, jsou veškeré možné možnosti vyjmenovány, že když neudělám to, tak se stane to či ono, tak eh, to není vhodné, protože my potřebujeme eh, skutečně tři nebo čtyři řádky, které by byly jednoznačné. Nesmí to být uděláno tak komplikovaně, aby jsme to rozkládali na více stránek než na jednu. Tato zpráva nemůže být samozřejmě velmi komplikovaná. Možná, že je důležitější se soustředit na to, abychom zavčas vyslali komisi určitý signál, aby skutečně ještě před posledním zněním komise znala stanovisko Evropského parlamentu. Takže se nesmíme ztrácet v celé řadě podrobností detailů. Děkuji eh, také za vypracování této eh, zprávy a těším se na spolupráci dalších frakcí. Děkuji, pan Nales. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegu Bachovi za jeho skvělou zprávu. Chtěl jsem říci, že bychom si přáli, aby Evropská komise přijala opatření na ochranu cestujících v případě krachu letecké společnosti. Tam je totiž mezera. A já si myslím, že by bylo dobré, aby takovéto opatření bylo přijato, protože příští rok, nebo tedy v roce 2012, eh, Nejméně 17 eh, leteckých společností v Evropě zaznamenalo úpadek. Je to tedy věc, která by měla být pokryta. Děkuji, pan Koch. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl srdečně poděkovat eh, panu Bachovi za vynikající zprávu. V kritické době kde lidé diskutují výlučně o euru, tak by bylo dobré, abychom ukázali, že ve středobodu stojí člověk. A tomu právě slouží tato zpráva. Protože stejné šance i pro starší lidi a pro lidi s postižením, to je vynikající věc. Děkuji ti, Georgi. Kalamecas. A než vám dám slovo, tak mi dovolte ještě něco podotknout. Chci podpořit pana Bradburna a jeho výzvu a výzvu dalších s tím, že nejsme všichni na internetu, všichni nejsme in- nadšenci do počítačů a někteří z nás by rádi si dovolili být trošku více staromódní a Eh, používat cestovní kalenda, eh, kanceláře a tak dále pro zakupování lístku. Řekněme, abychom vytvořili nějaké další pracovní příležitosti nebo je ochránili. A to je něco, co, co, na co bychom neměli zapomínat nikdy. Mám také pár dotazů na komisi. Za prvé, máme nějaké ponětí o tom, kdy soudní dvůr něco vyhlásí o odvolání Tase Sturgeon, protože co se teď děje? A vy to víte jistě, komise. Cez letecké společnosti záměrně zadržují platby ve Spojeném království. Proč? Protože čekají na rozhodnutí soudního dvora. A já chápu, že soudní dvor má své vlastní tempo Není to zrovna TŽV, je to spíš takový nákladáček, ale přesto by nás zajímalo, jestli máme nějaké náznaky ohledně toho, kdy ten výrok soudu bude. A ještě pár dalších věcí. Pokud jde o leteckou civilní dopravu, Nevím, co se komise domnívá, ale my musíme uzavřít veškeré mezery, pokud eh, jde o force majeure, protože letecké společnosti se na to odvolávají na takovéto nepředvídatelné události a potom eh, prostě lidem nic nezaplatí. Měl jsem spoždění 26 hodin, byla to monacké aeroliny, monark. uh, a oni řekli, nic vám nezaplatíme, protože prostě byla, byl to nějaký takovýto technický problém, force majeure a čekáme na rozhodnutí soudního dvora. A Monarch, tato letecká společnost, udělala ještě jednu věc. Oni jsou velmi chytří, pokud jde o e, to, jak vás okrás na poplacích za nadváhu u zavazadel. A já jsem si říkal, že by bylo mnohem lepší, aby já a moje manželka jsme měli jenom jedno zavazadlo, než aby jsme měli zavazadla dvě, ale protože to jedno zavazadlo pak hla, vážilo 23 kilo, tak mě nechali zaplatit navíc 25 liber, jenom aby eh, to odbavili a pak říkali, podívejte se na naše internetové stránky, podívejte se na náš website a tam na 59. záložce no se dočtete, že je to, že to není na osobu, ale že to je na jednu tašku, na jedno zavazadlo. Tak to jenom, abych si trochu ulevil, to říkám. Bylo mi jasné, že ta debata se bude konat už už to o, o, ve mně vře od srpna. A pak práva cestujících a informování cestujících. Já jsem strávil, pane co si toto léto tím, že jsem pořádal semináře na letištích a říkal jsem lidem, na co mají právo, když se jejich letadlo opozdí. A jako se to stalo s Brussels Airlines, kdy na mě zavolali policii. A pak v Tenerifu to byl ten případ s, se společností Monarch, o, které jsem, o kterém jsem vám říkal. A minimum cestujících mělo jakékoliv ponětí o nařízení 261. A když máte hledat eh, ten plagát, kde to je napsáno na letišti, tak je to většinou schované za nějakým prodejním automatem nebo někde u záchodku a nikdo to prostě nevidí. Pouze na Neap- v Neapoli, na letišti, tam byla práva cestujících na místě, která si zaslouží, vedle televizních obrazovek u Čekinu. Takže myslím, že bychom se měli snažit prosazovat tyto věci trochu důrazněji, zejména to, kam tu ty informace pověsíme. To též platí i pro cestující eh, na železnici. I tam to musí být vidět a ne být někde zastrčené. A jedno z takových viditelných míst, to jsou třeba ty kantýny eh, v těch eh, eh, pro těch agentů, tady těch zaměstnanců, co pracují na odbavovaní. protože oni sami, tito zaměstnanci, o tom nic často nevědí, nebyli vůbec vyškoleni, nebyli obeznámeni zprávy cestujících. Takže tito zaměstnanci, kteří, kteří pracují na odbavení, sami by měli být informováni a informovat své lidi. Protože oni si pak hrají na to, že my sice víme cestující na to, na co máme právo, a letecké společnosti se však snaží celou dobu zajistit, aby to nikdo nevěděl. Taková hra. A my bychom s tomu měli učinit přítrž. Já se že útočím na letecké společnosti, ale oni si to způsobili sami. A nejsou to uh, ty obvyklé. Jak jsem vám říkal, měl jsem problém s Monarch a tento problém nadále trvá. Takže Teď dám slovo dalšímu, ale stručně, prosím. Well, thank you very much, Chair. I was. Excuse me, excuse me, Keith. If we're going to do timing on speaking between other groups, do remind Mrs. Lichtenberger. Pokud uh, budeme měřit čas v dalších skupinách, mi to připomeňte. Yeah, no, thanks very much, um, Chair. Děkuji. Já se omlouvám za pozdní příchod. Byl jsem jinde, ale když jsem vám uh, naslouchal, jak jste se stručně a úsporně vyjádřil. Tak, já jsem chtěl říct děkuji, děkuji pane Bach, za to, že jste vzal v potaz prakticky všechny pozměňovací návrhy, které jsme doporučili jako stínový zpravodaj ze zelené a velmi důležitý bod, který jste zmínil, aby byl nějaký ústředně a viditelně umístěný, tedy informační místo, kde Eh, budou tyto informace k dispozici. Neměli jsme eh, dost času rozvinout některé myšlenky. Podle mě eh, některé věci by si zasloužily více, ale blahopřeji každopádně, že jste vám podařilo zapracovat většinu těch žádostí. Děkuji za podporu všem dalším. A děkuji. Pan Kalamicis. Jak na to odpovíte. Thank you very much, Mr. Chairman, and, uh... Děkuji. Děkuji za mnoha z těchto doporučení, která dnes zazněla od členů výboru. Panu Bachovi chceme také poblahopřát za dokument a za ty konstruktivní body, které tam v té zprávě mám. Jen pár věcí. My si ceníme eh, a my chápeme, že je potřeba mít tuto regulaci jako střednědobý cíl přeshraniční, ale za naší stranu se nám zdá, že práva cestujících jsou eh, spíše jakýmsi evolučním procesem, čili rozdíl mezi jednotlivými druhy dopravy, s tím, že námořní eh, legislativa a legislativa pro eh, autobusovou dopravu teprve se chystá, takže to musí být progresivní, nemůžete být ze dne na den nařízení, které pokryje úplně všechno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jaká, eh, jaké lekce budeme schopni vyvodit, ale střed, ze střednědobého hlediska určitě ta zpráva přichází v velmi příhodnou dobu, kdy se zabýváme změnami legislativy a vytvářením určitých pokynů. A e, první tedy bod týká informovanosti. Všichni jistě souhlasíme s tím, že je nezbytné, aby cestující byli informováni o svých právech a o tom, kdy tato práva mají být uplatněna. Jak bylo řečeno, někteří z nás šedinami, ale, ne, ale nejenom, nejsou tolik eh, znalí těch různých i zařízení, iPhoneu, iPodu a podobně. A u, ocenili bychom, kdyby ty věci byly eh, viditelné a opravdu i v prostorech, kde se pohybují zaměstnanci eh, těch odbavovacích sekcí na letištích, aby o tom také věděli. Ovšem zároveň nové technologie se budou a mohou šířit, takže Eh, ty aplikace na smartfonech a podobně, které umožňují, aby, se, aby ty informace byly k dispozici ve všech jazycích, eh, oficiálních jazycích Evropské unie. To je dobrá věc. Tato aplikace, která existuje, byla úspěšná. 60 tisíc lidí si ji stáhlo jen v uplynulých dvou měsících. A ta, ta, ta informační kampaň o právech cestujících se bude dál rozšiřovat. Koncem letošního roku nebo začátkem roku 2013 začne její další fáze. V tomto procesu jsme přesvědčeni, že e, ta práva cestujících snad již budou e, cirkulovat e, v co největší množství, protože lidé zatím opravdu nevědí zatím, jaká jejich práva jsou. A i když se zeptáte mě, často mi nějaká ta práva uniknou, čili musí to být jednoduché. A pak další prvky, to znamená nejenom, aby to bylo vidět, když to bude zveřejněno, ale také, že není potřeba platit do té doby, než máme k dispozici přehled těch práv cestujících. Do čili mohou tam být také určité takovéto závazky a musíme přimět dopravce, aby tyto informace poskytly. Takže podporujeme hlubší dialog mezi cestovními společnostmi a cestujícími a samozřejmě, že ta osoba, která je na letišti, může být znevýhodněná proti někomu, kdo uh, sedí za stolem, ale každopádně ty informace by měly být přesné a neměly by být zavádějící. Transparentnost. Zdá se mi, že eh, mnoho pozměňovacích návrhů, 11 ehm, a tak dále, 13 poslanců hovoří právě eh, předložilo návrhy k tomuto, k cenové transparentnosti, čili je vidět, že je to velký problém, který se dotýká velkého počtu našich občanů budeme muset dál tlačit, pokud jde na tuto záležitost, prověřit relevantní legislativu, abychom prověřili, jestli tato, tato legislativa stačí, anebo jestli je potřeba ji změnit. My o takových návrzích budeme uvažovat. Takže cenová transparentnost je něčím, co sledujeme a výsledky toho testu budou eh, k dispozici. Pokud je o prosazování práv, souhlasíme, že práva cestujících musí být náležitě prosazována, jinak postrádají, pozbývají smysl. A ta práva informace o právech, musí být možnost informovat, kontaktovat tedy nějaké ohledně informa- dalších informací, další asistence, aby mohli kontaktovat, a to často nevědí, evropské Eh, centrum Europe Direct, existuje na něj přímé číslo, informace ve všech jazycích, spotřebitelská centra. Proto bychom to měli zmínit v síti ECC a Europe Direct Service. Už máme věci, které existují, čili nemusíme vytvářet eh, nějakou, nějakou novou eh, instituci, novou instanci. Dále zacházení eh, řešení stížností podle 261. Chceme obrátit vaši pozornost na budoucí legislativu ohledně řešení v sporu a alternativní řešení sporu, protože se použití ECC a tak dále. To jistě do značné míry vyřeší problém toho specializovaného zprostředkovávacího centra. A další otázky, které máme, například ten, eh, ta stíž, ten stížnostní formulář, máme takový model, který eh, může být použit pro různé eh, druhy dopravy. Další série pozměňovacích návrhů se týká politiky, kdy se nedostaví cestujícím, takzvaná no-show kdy je cestující nucen využít obě části, nebo tedy není té cesty, když má zpáteční lístek, abychom zabránili zneužívání ze strany cestovních eh, společností, leteckých společností. A e, jinak je tady, tady eh, problém, pokud jde o 261, je potřeba posílit vymáhání. A chceme využít této příležitosti vyjasnit práva cestujících, některé koncepce, jako e, například otázka těch e, něk, některých mimořádných událostí, technických a tak dále, aby v tom bylo opravdu jasno, co to znamená, aby to lidé pak neuží, nepoužívali jako záminku k tomu, že E, nedají žádné očkodnění cestujícím. Ovšem e, stávající rámec by zřejmě neumožňoval vyřešit tuto situaci podle nařešení e, podle 261 a 108, takže tady je potřeba správným způsobem interpretovat tento text a na základě toho rozhodnout dál. Naším cílem je vyvinout řešení, která mohou být implementována v brzké budoucnosti, a to již do konce letošního roku nebo z kraje roku 2013. Další body. Očekáváme, že soudní dvůr přijde se svým rozhodnutím ještě do konce roku Zmínil jsem tu, ty mimořádné události, force majeure, eh, to je něco, co je často zneužíváno. A nebyl jsem si vědom té záležitosti s eh, tou nadváhou z uzavazadla těmi 23 kilogramy, když je to pro dvě osoby, ale i to se bude, eh, k tomu bychom měli přihlédnout. A pak to, že informace musí být na viditelném místě. Ano, ale jsou to ještě další otázky. Měli bychom zajistit, aby lidé skutečně byli nuceni respektovat práva cestujících. A teď zpátky k některým pozměňovacím návrhům. Mnoho z nich podporujeme. 4 a 6, 21, 9, to bylo zmíněno, ty jsou. To jsou jasná zlepšení oproti stávajícímu návrhu můžeme podpořit. Jsme přesvědčeni, že zpráva a pozměňovací návrhy budou velmi užitečné a opravdu eh, mimořádně přínosné. To, aby ta práva byla snadno pochopitelná, informovanost je k tomu klíčová, posílit implementaci a vymáhání ve všech druzích dopravy, abychom měli celostní přístup v této oblasti. Komise bude i nadále pracovat jak na regulačních, tak neregulačních aspektech Eh, v zájmu posílení ochrany cestující, tak, aby úměrným eh, a přiměřeným způsobem byly zohledněny i práva cestujících s postižením, abychom monitorovali informace a statistiky, abychom lépe zaměřili další kroky. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Eh, chcete k tomu ještě něco dodat, pane Bachu? Zcela krátce, protože čas rychle běží. Chtěl bych poděkovat za slova chvály a za podporu. I za to, co řekla komise, protože eh, komise jasně dokázala, že bere práva cestujících velmi vážně a že předloží v nejbližší době určité návrhy. Souhlasím s jednotlivými návrhy poslanců, kteří vyžadují transparentnost, jednoznačnost a chtěl bych říci, eh, kolegyni Savizar, že já nemám žádné problémy ohledně starších lidí a aplikace eh, ve smartfonech. Tyto informace musí být prostě jasně dostupné i pro osoby se zdravotním postižením a sníženou mobilitou. Musí existovat jasná pravidla také pro force majeure, musí existovat jednoznačná pravidla eh, pro vymáhání požadavků. Co se týče například zvláštních požadavků, jako například transport hudebních nástrojů, to je také důležité a všechno to bychom měli objasnit. Děkuji vám za vaši podporu. Koje hlasovat se bude zítra, jak jsem říkal. Musíme se snažit prosadit, aby se to vrátilo na pořad eh, jednání plenárního zasedání. Opakuji svůj apel. Další bod na pořadu jednání je eh, výměna názoru s komisařem Kalasem o balíčku o technické způsobilosti. Máme jen 45 minut, protože komisař Kalas eh, musí odletět. Doufám, že to nebude s britskou společností, protože pokud budete mít spoždění, nedostanete žádnou kompenzaci. Takže Týká se to tedy balíčku technické způsobilosti. Pane komisaři, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji znovu za tuto možnost eh, vyměnit si s vámi názory na jedno velmi důležité téma. Já letím eh, do Berlína a týká se to železnic, tedy ta otázka. Proč se tak smějete? Proposal about roadworthiness package. Návrh o balíčku technické způsobilosti. Dnes zemře pět lidí na evropských silnicích kvůli technickému selhání. Technické závady eh, způsobují 6 všech nehod a 8 všech nehod, jejich součástí jsou motocykly a skútry. My máme za cíl do roku 2020 snížit umrtnost na polovinu a do roku 2050 chceme dosáhnout nulové umrtnosti. Čísla z roku 2011 ukazují, že snižování umrtnosti na silnicích se eh, zpomalilo. Takže musíme všichni přijmout potřebná opatření k tomu, abychom dosáhli svého cíle pro rok 2020. Pravidelné technické kontroly vozů to není jen nějaká byrokracie. to opravdu zachránit život. Když řídíte automobil, který není způsobilý pro jízdu na silnici, tak jste nebezpečím sám pro sebe i pro všechny ostatní. V autě, pro svou rodinu, pro své přátele, pro své kolegy a jste dokonce nebezpečím pro všechny účastníky silničního provozu ve svém okolí. Všude po Evropě. A my nechceme potenciálně nebezpečné vozy na svých eh, silnicích. Co tedy máme dělat? Periodické kontroly, technické inspekce komerčních vozů a, a dále. dva důležité texty se stanou nařízeními, aby byla zaručena lepší úroveň standardizace a testování a také vzájemného uznávání. Máme zde tři hlavní uh, Eh, body, které se týkají periodických eh, kontrol. Stanovujeme minimální technické standardy pro eh, testy vozů a inspektory. Abyste si mohli být jistí, že za tu prohlídku, technickou kontrolu nedostanete jen papír, ale budete mít také ujištění, že to dobře eh, funguje. Dále se to týká také automobilů, které mají hodně najeto. Dnešní automobily jsou eh, čím dále bezpečnější, ale stará auta starší 6 let eh, se mnohem častěji kazí a způsobují více nehod a více závažných nehod. Pro osobní automobily by ten náš návrh znamenal, že první inspekce by proběhla po čtyřech letech, druhá po dvou letech a potom ročně. To by nahradilo současné evropské pravidlo, které vyžadovalo kontroly jednou za dva roky po tom šestém roce. Většina členských států už teď vyžaduje každoroční testování většiny eh, starších automobilů. Konečně zde bude také celoevropské testování motocyklů a skútrů, protože motocyklisté jsou účastníci silničního provozu, kteří jsou nejvíce ohroženi a představují také největší riziko. Více než 4500 eh, lidí, kteří ročně umří, zahynou na silnicích, eh, jsou právě motocyklista. Často to souvisí také eh, s technickými problémy a většina zemí nevyžaduje žádné testování pro motorky. Mohli bychom zachránit až 270 životů a předcházet 3500 závažným zraněním. Rád bych také využil této příležitosti, abych se zmínil o tom, že majitelé veteránů se nemusí obávat našeho návrhu, protože chceme zachovat historickou hodnotu těchto vozů. Je to založeno také na tom, že se používají historické eh, nahrážky, ale nenahrazují se takové věci, jako je motor nebo brzdy. My chceme zachovat historickou hodnotu těchto vozů. Je samozřejmě možné eh, modifikovat vozy nebo eh, použít neoriginální příslušenství, pokud budou platit eh, bezpečnostní podmínky v době schválení. Nemělo by to ovšem eh, snižovat eh, jeho bezpečnost eh, nebo zátěž na životní prostředí. To by neznamenalo samozřejmě, že by majitele veteránů nemohli žádným způsobem modifikovat své vozy, ale pokud do vozu z roku 1950 chtějí dát moderní motor, který bude mít více koní, tak bude nutno zaručit jeho bezpečnost pravidelnými texty, ne, testy. testy. Dále je zde jeden důležitý aspekt eh, těchto inspekcí. Je možno těmito kontrolami na silnicích také snížit administrativní eh, náklady. Měli bychom eh, pro tyto kontroly na silnicích eh, vybrány nebo vytipovány určité vozy z hlediska jejich rizikovosti, tak by se to eh, týkalo firemních vozů. Já doufám, že diskuze v Evropském parlamentu budou rychle eh, pokračovat a že přistoupíme k rychlému přijetí tohoto textu. Ten náš návrh eh, má za cíl zachránit pět životů každý den v Evropě. Děkuji, děkuji pane komisaři. Jako první na mém seznamu je pan Groš. Máme na to zhruba 30 minut, pokud máme tedy dostat i odpověď pana komisaře, takže prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji panu komisaři za jeho návrh. Myslím si, že to sleduje linku, kterou jsme se vydali také v našem výboru, protože středobodem politiky je také bezpečnost silničního provozu. Můžeme lidem také ukázat, že evropská politika jde směrem k občanům a že je schopna skutečně učinit závažné a účinné kroky. Technické aspekty jsou jeden z aspektů v silničním provozu. Co se týče alkoholu, drog, rychlosti a infrastruktury, to jsou další aspekty, které my, kterými bychom se chtěli zabývat. Samozřejmě technická kontrola je důležitá. Co se týče přeshraničního prostoru, tak o tom by se chtěl rád zmínit. Asi vás to neudiví. Technická kontrola by měla mít stejnou kvalitu a nebýt rozdílná podle země. Zároveň stejnou kvalitu musí mít také inspektoři a bylo by nutno mít možnost sledovat eh, takovouto kvalitu a dozorovat ji. Například eh, eh, během soboty neděli se provádí také technické kontroly takzvaných eh, vozidel, těžkých vozidel, ale ne vždycky ta je během soboty a neděle eh, možná. Eh, existuje takzvaný karpas a tento karpas, takzvaný pas pro vozidlo, představuje určitou smlouvu mezi dodavatelem a mezi majitelem což znamená, že takovýto pas nám poskytne zaručenou pravdivost informací, protože v mnoha vozidlech takovéto informace nejsou věrohodné. Děkuji vám za eh, vaši připomínky. Děkuji. Snažím se také upoutat pozornost liberálů. Pan Alkadravi, prosím, dvě minuty. Děkuji. Děkuji panu komisaři za jeho úvod. Ukazuje to, že komise bere tyto záležitosti vážně, což je skvělé, protože i my se domníváme, že je to nesmírně důležité. Musíme eh, si eh, tedy vyměřit dost času na to, abychom se nad těmito otázkami zamysleli. Jsou to eh, mnohé z těch věcí můžeme podpořit, souhlasíme s tím, že musíme zvýšit počet technických kontrol, ale zároveň musí být harmonizována i jejich kvalita. V některých členských státech, jak víme, se tyto věci berou poněkud vážněji než v jiných. A prostřednictvím této legislativy můžeme nasadit tu laťku trochu výš. A uplatňovat to jednotným způsobem všude je dobré, že do toho budou eh, začleněny eh, také motorky a, sk- a skútry a eh, to, že budou nejprve pověřeny tedy auta, automobily, které mají více na je to, to je důležité a je opět potřeba, abychom měli harmonizovaný přístup. To znamená uplatňovat všech stejný, standard na všechny. A ne, aby vznikala situace, že se to bude týkat více lidí v některých členských státech a málo v jiných. Takže tolik mé dosavadní připomínky. Jinak se mi zdá, že celkově jsme, tak říkajíc, na stejné vlnové délce liberálové. Ano, jsme z hůru, děkujeme vám. Pane komisaři, za vaše informace a za to, že jste představil tento návrh. Domníváme se, že je to návrh významný a opravdu si rovněž přejeme, aby byly uplatňovány napříč Evropskou unii stejné technické normy. Máme vozidla v současné době, která by ve skutečnosti už měla zůstat spíš v garáži a přitom jezdí. Hovořil jste o tom, že bychom měli mít víc kontrol u běžných vozidel, ale my se domníváme, že tedy ta, eh, ta myšlenka je dobrá, musíme zajistit, aby bezpečnost, bezpečnostní eh, otázky byly řešeny a inspektoři které k tomu jsou potřeba další invest, te, aby bylo do těch aut investováno, tak aby byly ty problémy o, opraveny. A jaké jsou také bezpečnostní standardy těch jednotlivých vozidel. A pokud jde o historické e, vozy, ty veterány, tak takových e, máme hodně fanoušků těchto vozidel. Uvidíme, jak to bude zapadat do tohoto návrhu, ale celkově děkujeme. Ta záležitost je skutečně nesmírně důležitá. 4 tisíc mrtvých na evropských silnicích. Tsunami katastrofa, ta si vybrala 100 tisíc lidí, ale skutečně je dobré, že jste zvolili toto téma a že bude podléhat evropské koordinaci. Nová auta by neměla být kontrolována tak často, starší auta o to častěji. Ale eh, Různorodá je situace v různých zemích. Někdy se kontrolují auta po jednom roce, někdy po dvou rocích. A měli bychom dostat o tom přesné informace. Co bych chtěl kritizovat eh, u návrhu komise, pane komisaři, vy si asi spamatujete, že jsme připravili takovou hezkou eh, vyhlášku. Před 25 lety eh, jsme označili omezení rychlosti. Ale od této doby po 25 letech se nestalo vůbec nic, protože tempo na dálnicích je různé. 110, 120, 130. V Německu nemáme žádné omezení, ale bylo by dobré, abychom měli skutečně koordinovaný postup na ve městech tam máme rychlost 50, v některých městech převládá ale 30. Samozřejmě technické věci jsou důležité, ale rovněž důležité je mít inteligentní řidiče. Někdy jsou tak stupidní, že prostě přijdou cyklisté o život. Prosím. Thanks. děkuji. A děkuji panu komisaři za to, že se dostavil a prezentoval tento balíček. Myslím, že e, přichází v pravý čas. Zatím mám několik bodů, spíš obecnějších, pak mnoho podrobností. K testování. Ano, měli bychom skutečně přistupovat k pravidelnému testování. Čím je starší e, to vozidlo, tím větší pravděpodobnost je, že se tam něco skazí v Británii tedy jsou ty testy po třech letech, kdy můžeme řešit eh, ty, to testování vozidel, které mají hodně najeto a pak jsou eh, pak mohou být testovány každý rok. Nemám žádný problém s tím, aby byly nějaké testovací stanice, kontrolní stanice. A já bych rozhodně nebyla ráda, kdyby se muselo čekat 6 let. To je příliš dlouhá doba. Pokud jde o e, ty veterány, tak myslím, že tady komise byla už hodně lobována. My jsme také dostali mnoho e-mailů od nadšenců ve Spojeném království a v Evropě. Já jsem potěšená těmito připomínkami v tom smyslu, že nechceme měnit tato vozidla. A máme vysoký počet takovýchto nadšenců a fanoušků, kteří sami hodně pracují na těch autech a z mnoha různých důvodů se snaží udržovat tato klasická vozidla. A e, Otázka je tedy, jak to bude řešeno s tím, e, když lidé se starají o ta auta sami. Nechci, aby to něco e, zkomplikovalo příliš. Děkuji komisaři za to, že se mezi nás dnes dostavil a myslím, že nás čeká podnětná diskuze. Rozhodně si nepřejeme nadměrnou regulaci a Eh, nadměrné kontroly. Mělo by to být jednoduché, mělo by to být eh, jaksi streamlinované, mělo by to být takové, abychom nezatěžovali nikoho přílišnými náklady. Děkuji, pan Koch. Jo, vielen Dank, Herr Kommissar. Děkuji, pane komisaři. Zprávy z iniciativy jsou skutečně smysluplné, protože my jsme minulý rok vyzvali komisi, aby předložila takovýto palíček Myslím si, že potřebujeme skutečně uh, minimální podmínky eh, pro vykonávání povolání kontrolora a inspektora. A ptám se, myslíme si, že jsou členské státy schopny jít nad rámec těchto minimálních standardů a myslíme si, že skutečně balíček o inovaci povede k tomu, že eh, takovéto činnosti mohou být prováděny efektivněji. Děkuji. Mr. Pan Retok. Ismail, I'll miss you out then. Mr. Higgins. Takže pan Higgins. Děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit k eh, dalším předřečníkům. Myslím si, že většinou ty návrhy komise jsou velmi dobré. Omezení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek. A pokud jde o to, eh, tu mileage, o to, kolik mají ta auta eh, najeto, to už bylo zmíněno, eh, dále second-handové prodeje aut, to je další problematická otázka. Vítám, že pan Groš tady nadnesl některé zajímavé otázky. Každopádně náš ten, ten CarPass by mohl být používán nejenom v Irsku, ale i v celé Evropské unii. A návrh na rozšíření těchto záležitostí na stará vozidla, to je v pořádku, ale mělo by to být tak, aby šlo opravdu o bezpečnost silničního provozu a ne, abychom tím jenom rozšiřovali byrokratické povinnosti třeba eh, traktory by neměly být, eh, nemělo s nimi být zacházeno jako s nákladními automobily, to by byl problém, takže eh, tam bych měl trochu problém. Jsou to zemědělská vozidla, která stále někdy jsou nahrazována jinými vozidly. Já s tím by byl skutečně problém. A jinak společná pravidla, pokud jde eh, o ta kontrolní centra. To je eh, důležitá věc, protože často jsme objevili u nás v Irsku podvody v tomto směru při těch testech. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych pogratulovat komisi za tento návrh, který byl skutečně už nezbytný hlavně také kvůli tomu, že zapojila do toho návrhu také motocykly. A chtěl bych se na něco zeptat, pane komisaři, abych to vše pochopil. Máte, hovořil jste o minimálních standardech. Snažili jste se v Evropské komisi zanalizovat dosavadní standardy a když ano, máte nějaké poznatky? A co se týče za druhé těch minimálních standardů, tak příloze 6 jsou také kladeny požadavky na kvalifikaci. Tady se jedná vždycky o přizpůsobení během harmonizace. A to by bylo zajímavé zvlášť pro ty země, které mají tak jako tak už vysoký standard a kde se prostě nějak střetneme v rámci těch standardů na nějakém společném stanovisku. U nás jsou to diplomovaní inženýři, kteří provádějí kontrolu, v jiných státech je to zase jiné. Bylo by dobré, aby vždycky kontrola e, probíhala na nějakém jiném místě. A nebo spíše řekl bych, že když se jedná o změnu, majitele vozidla, a to vozidlo bylo předtím před změnou kontrolováno před dvěma měsíci, tak přeci není nutné kontrolovat opět, e, protože e, to by a také by nebylo dobré, aby prodejce aut prováděl kontrolu vozidel, protože ta kontrola by měla být v rámci veřejných orgánů. V článku 17 hovoříte o delegovaných pravomocích a je tady řečeno, že co se týče technického pokroku, že by nám měl být prostor zůstat otevřen. A Poslední počt jedna v Německu by se to týkalo totiž 50 motorových vozitel. Provedli jste také eh, vyhodnocení dopadů, co se týče takovéhoto nařízení na silniční provoz? Protože někdy se hovoří o tom, že bychom měli provádět kontroly každý sedmý rok, což je problematické. Pan Páka? Äh, Děkuji, pane předsedo. Já také mám eh, pozitivní náhled na věc. Bylo by dobré, abychom skutečně měli v, obre, v Evropě pravidelné kontroly. A jak bude vypadat ten rytmus, to ještě není stanoveno, ale v každém případě by měly být dodrženy standardy. A měli bychom mít také standardy pro takovouto kontrolu bezpečnosti vozidla. Ale do jaké míry můžeme takovéto pravidla prosadit. Když ne, tak by došlo totiž ke zkreslování hospodářské sou, soutěže a toho bychom se měli pokud možno vyvarovat. A e, ta Tyto prověrky budou také spojeny s určitým byrokratickým správním nákladem. A je zapotřebí se také zabývat eh, potom transportem vozidel z jedné země do druhé. A potom ještě jedna, a to poslední otázka. Ačkoliv vozidla mají vysoký standard, tak vždycky dochází k určitým eh, poruchám. Dokážete si představit, eh, že bychom měli nějaké jednotné opatření týkající se bezpečnostních prvků, které je nutno mít co do výbavy vozidel. V jedné státě eh, to eh, mohou být varovné vesty nebo trojuhelník, nebo to mohou být náhradní pneumatiky, nebo to může být to, či něco jiného, ale jde o to, abychom mohli mít jednotné opatření. Děkuji. dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já chci také poděkovat eh, za návrh, i když eh, jsou tam určité věci, které nás eh, tak trošičku trápí, ale samozřejmě v krizi, především v takové zemi, jako je moje, teď velmi rychle star vozový park a vznikají oprávněné obavy, že poroste nehodovost, protože předtím klesala také díky osvětové kampani, díky technickému pokroku. Teď se nám to zase zpomalilo, to a v takových zemích, které jsou více zasaženy, zemí, zasaženy krizí, tam by možná bylo dobré nějakým způsobem oživit obměnu tohoto parku, například eh, takovými podmínkami nebo takovými opatřeními, jako bylo dříve eh, šrotovné. Ale když už to tady mám, pane komisaři, chtěla bych vám také říci, že důležitá je také technická způsobilost eh, letadel. My máme problém s letadly Ryanair a mě by velmi potěšilo, kdybyste mi řekl, že Evropa se o to postará, protože my máme teď ve Španělsku pocit, že Evropská unie a vy, který už jste dříve fungoval jako minister, já to chápu, ale e, nemáte o to velký zájem, nezajímáte se o technickou způsobilost letadel, konkrétně tedy letadel Ryanair, které mají několikrát do týdne problémy a ohrožují životy. Děkuji. Já jsem si nikdy ne, ne, nedovedl představit, že by Ryanair byl zmiňován v této souvislosti, když hovoříme o silnicích. Děkuji vám, pane předsedo, domnívám se, že tento návrh je vítán a nezbytný. Pokud se tedy pokusíme normalizovat nebo standardizovat eh, normy eh, STK nebo tedy eh, státní technické kontroly a měli bychom také ověřit možnost, že tyto technické kontroly budou moci být organizovány kdekoliv v Evropské unii bez ohledu na to, kde je to auto zaregistrováno. No, it's, to, it's, so to be allowed to, to, the, the translation was slow. So to be allowed to... Tlumočení bylo pomalé aby bylo možné provést státní technickou kontrolu kdekoliv, v jakémkoliv členském státě, bez ohledu na to, kde je to vozidlo zaregistrováno. Paní dron, Velmi stručně, pane předsedo. Já si také myslím, že je to potřebný návrh, že je nutno, harmonizovat kritéria a častost eh, těchto kontrol, technických kontrol, a důležité jsou také ekologické kontroly. To je druhý aspekt kvality vozu. A musím také říci, že ten plán na obměnu vozidel, protože stárnou, to určitě není eh, dobrý nápad, protože to je takové programované stárnutí, jako v jiných sektorech. Chci se ale zeptat, pane komisaři, Díval jste se na takovou možnost eh, snížení, tedy eh, zařazení těchto automobilů. Já si myslím, že je to velmi dobrý nástroj, protože to omezuje emise. Já si myslím, že je to lepší než plán na obměnu vozového parku. Děkuji. Pane komisaři, než odpovíte, tak eh, i já bych se rád vyjádřil. Jsem rád, že jste vyjasnil tu otázku těch veteránů nebo těch historických vozů. Nejsem si jistá, zda bulvární tisk to tentokrát napíše dobře. V každém případě je dobře, že teď to bylo jasně řečeno, ale druhý důležitý bod, eh, o kterém bych se chtěl zmínit, je eh, otázka kol, která jsou nasazována na nestandardní nápravy. To je problém pro bezpečnost eh, provozu. Máme zde vlastně dva eh, typy těch eh, náprav. Jedna eh, má kruhový průměr a druhé se říká spider. A stává se, že ty vozy, nebo tedy ty kola Spider jsou nasazována na tu nápravu kruhovou a tím pádem to působí únovu materiálu a je to nebezpečné. Takže bylo by dobré, kdyby ty kontroly opravdu se zaměřovali také na to, A když bude použita nestandardní náprava, tak to bude považováno za eh, závažný přestupek. Myslím si, že to by mohlo na pomoci zastavit tuto praktiku, protože to byste nevěřili, kolegové, jak je to běžné. Já souhlasím s paní eh, Foster, já nejsem z těch, kteří obvykle říkají, že Británie to dělá nejlépe, ale teď bych chtěl říci, že tady to děláme opravdu dobře, mně se líbí, že to děláme každoročně. Já si myslím, že to eh, každoroční testování je cestou vpřed. Pane komisaři, nyní máte 10 minut eh, a potom můžete odejít na letadlo. Děkuji. Vážení Poslanci, děkuji vám za pozitivní reakce na náš návrh. Mohu vás ujistit, že jsme otevřeni diskusím o všech podrobnostech a o všech niancích tohoto návrhu. Takže o tom budeme moci diskutovat konstruktivně a pragmaticky. Nepřistupujeme k tomu nějaká neobhebně z naší strany. Je to tedy začátek, jak už jsem říkal, a vy jste se neptali na otázky, které zazněly na tiskové konferenci, ani na věci, které se objevily v tisku v některých zemích. Je zde vlastně tato jednoduchá otázka, proč se objevil tento návrh. Je to jasné. A pak zde máme to hodnocení dopadu. Všichni víte, že usilujeme o snížení smrtelných dopravních nehod a snížení počtu smrtelných dopravních nehod. Když víte, že je zde jeden důležitý důvod, který působí tuto nehodovost, tak se na to musíte zaměřit. A jedním z těchto důvodů jsou technické normy a technický stav automobilu. Je to tedy velmi jednoduché. Zatím se opravdu neskrývá nic jiného. Samozřejmě každá země může mít eh, třeba přísné požadavky, ale my je chceme standardizovat a chceme mít harmonizovanější přístup. Historické vozy, to zde už také zaznělo, ale já bych chtěl jen zopakovat, že já sám mám historické vozy veterány velmi rád a jsou to opravdu krásné věci. A my je my prostě máme ten názor, že všechna ta klasická historická auta nejsou žádnou hrozbou pro eh, bezpečnost silničního provozu, ale jakmile jsou už tyto vozy modifikovány, tak už musí být také kontrolovány stejně jako ostatní vozy. Ty pasy pro vozy, to je zajímavá otázka, potom ekologické normy, tam k tomu můžu říci, že si myslíme, že obecně v Evropské unii máme velmi přísná pravidla, pokud jde o produkci nových vozů. Tam jsou také ekologické normy. Máme také několik ekologických prvků v našich standardech, které se týkají technických podmínek vozu, například emise a další věci. Ale samozřejmě toto je jedna linie, kde můžeme přemýšlet eh, o určitém zpřísnění těchto požadavků. Ty pneumatiky, to je věc, ke které nemám co dodat. A potom rychlostní limity, rychlostní omezení. Já si velmi dobře pamatuji na ten váš přístup eh, Vím, že jste chtěli řešit také rychlostní omezení. Co můžeme udělat? Pokud si myslíte, že rychlostní limit, který existuje třeba ve Francii a Belgii, že může být použit také v naší zemi, to by mě opravdu velmi vyděsilo. To velmi závisí na technickém stavu vozovky. A je to také věc, která by měla být ponechána členským státům, aby rozhodovali. Pokud jde o vedlejší silnice a, a spodnice mezi rezidenčními oblastmi, to je další věc, které bychom se mohli vrátit, ale nemyslím si, že bychom mohli mít eh, jeden jediný rychlostní limit pro celou Evropskou unii. Já si myslím, že toto je jedna z těch věcí, kde podle mě členské státy mají dostatečnou zodpovědnost, aby rozhodly a všechny členské státy dosáhly snížení počtu smrtelných dopravních nehod, takže Myslím, že je nutno, aby členské státy mohly dále rozhodovat podle okolností, podle stavu svých vozovek. Je tedy na členských státech, aby rozhodli. A ještě jedna věc, která zde byla zmíněna. Pokud máte auto, pokud si koupíte auto, koupíte si palivo a musíte si také tedy moci dovolit eh, technickou kontrolu. Takže nemůžeme k tomu mít eh, ten přístup, eh, že bychom nějak omezili požadavky pro vlastníky starších vozů a protože nejsou tak movití, ale dobře, máte peníze na to, abyste si koupili auto, máte peníze na palivo, takže musíte mít peníze i na technickou kontrolu. Dále o těch eh, soukromých eh, společnostech, které dělají ty technické kontroly. V mnoha zemích eh, to jsou soukromé firmy, které mají certifikáty, mají povolení odpovídajících úřadů. Já si nemyslím, že by tyto kontroly měla nutně provádět pouze eh, veřejná strana nebo nějaké úřady. Potom samozřejmě v jiných zemích mimo Evropskou unii jsou různé požadavky, ale Evropská unie jako celek by měla mít eh, jednotné standardy. Když chcete prodat svůj vůz eh, do Spojených států, kde jsou jiné normy, musíte se řídit těmito normami. těmito přísnějšími normami, protože oni zpřísnili ty normy mnohem dříve než Evropská unie. My už teď máme také požadavky pro dovážené vozy, které musí být dodrženy, které musí být do, do- respektovány. Já si myslím, že to je logický přístup. A nemyslím si, že bychom brzy měli nějaké společné celosvětové požadavky, i když všichni mají zájem na snižování úmrtnosti na silnicích. Máme třeba zemi, která sousedí s Evropskou unii a kde ten počet mrtvých na silnicích je ještě třikrát větší než v Evropské unii, takže si myslím, že z toho jasně vyplývá, jak je důležité uplatňovat standardy a také to svědčí o tom, že Evropa na tom ještě není tak špatně. Děkuji vám, pane komisaři, za tato slova. Hm, Ryanair. Ryanair. <laughs> Ne, je to opravdu žhavé Žhavé téma. Zatím nemáme žádné žádosti od španěl, španělské vlády. Pokud španělská vláda přednese takovou žádost, tak se na to podíváme, na, jak bychom mohli vyřešit tyto záležitosti, ale zatím žádný takový podnět není. Budeme si muset dále vyměňovat ještě s nimi názory. Děkuji vám a šťastnou cestu. Okay, thank you. Next item on the... Další eh, položkou na pořadu jednání je uzavírání koncesních smluv. Navrhovatelkou je paní Wills. Máte slovo. Äh, Děkuji, vážené kolegyně, vážení kolegová. Následující minuty těch bych chtěla využít eh, k tomu, abych vám představila stanovisko ohledně uzavírání koncesních smluv. Již v květnu 2010 velká většina poslanců Evropského parlamentu se zabývala zprávou paní Rühle ohledně nových eh, zadávacích řízení. Tento návrh byl proti novým směrnicím EU ohledně služeb. I já si myslím, že tyto koncese na služby Eh, v evropské úrovni nejsou vhodné. Mohou mít totiž negativní eh, do obavy na zdravotnictví, na sociální systémy a sociální bezpečnost. Jako zpravodajka v našem výboru doporučuji, abychom tento návrh směrnice nepřijali. Dovolte, abych řekla několik úvodních obecných poznámek Důležitým cílem je ze strany komise větší právní jistota, ale myslím si, že tady neexistuje žádný volný prostor pro určité mezery, protože zadávání koncesí o službách je primární právo EU, a jedná se zde hlavně o dodržování zásad nediskriminace, transparentnosti, rovného zacházení, protože v legislativě je to vše již dostatečně upraveno. Kriticky se dívám také na nejasnou oblast působnosti, například 1.5.2 a potom také článek 8, což jsou výjimky. Jsem toho názoru, že oblast sociálního zabezpečení, kultury, veřejné infrastruktury, jakož i komunální služby by měly být výjimuty z celé oblasti působnosti aspekt veřejného, veřejných služeb pro mě skutečně jednoznačný. Co se týče smlouvy ve všeobecném zájmu, tak tady to vypadá tak, že Financování takovýchto služeb je jednoznačně podpořeno, ale v návrhu směrnice na žádném místě se skutečně hovoří o tom, že bychom měli dbát primárního práva ohledně eh, těchto sociálních služeb. O co se jedná? Komise se zaměřuje na to, aby eh, veřejné koncese se zaměřovaly na eh, koncese na článek 142 a umožňuje skutečně omezené právo ohledně kritérií přiklepnutí takovýchto služeb. Já jsem členkou odboru a z toho důvodu e, velmi kritizuji některé články, které se týkají takovýchto veřejných zadávání zakázek. Já si myslím, že právě tato cesta je špatnou cestou e, k sociálním službám patří takové služby, které slouží k uspokojení základních potřeb obyvatel, což znamená, že nesmí jako takové podléhat eh, konkurenceschopnosti. Musí eh, poskytovat eh, služby, které jsou přístupné širokým vrstvám obyvatel. Obávám se, že veřejná spolupráce a takzvané obchody in-house budou výjimkou. Bylo by pro nás lepším cílem zajistit lepší přístup na trh a také podpořit eh, privátní partnerství. Není dobré se domnívat, že privátní sektor služeb bude pracovat prospěšněji než veřejný sektor. A teď, co se týče dopravy a tohoto sektoru, tak si myslím, že tato navržená směrnice v oblasti dopravy, ať už je to železniční, tramvajová, autobusová doprava, anebo lanovková doprava eh, nebudou dostatečně zohledněny. Činnosti eh, s ohledem na určitou geografickou oblast, která je omezena a která se vztahuje také na přístavy, eh, je Součástí tohoto návrhu výjimkou jsou takzvané služby, které jsou poskytovány na zemi. Je to 2001-2008 a to ve smyslu nařízení 73 z roku 2007. Já si myslím, že v oblasti dopravu nemusíme mít žádné nařízení, které by opravovo, upravovalo e, licence, koncese. Toto, ten návrh zařízení povede spíše ke zmatku než čemukoliv jinému. Děkuji. Děkuji za EPP, pan Kone. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní zpravodajce za provedenou analýzu. Jistě je dobré na vnitřním trhu, jakým je evropský trh, aby existovala eh, konkurence v oblasti služeb. Já myslím, že v tom jsme si zajedno a je důležité, aby v oblasti eh, veřejných zakázek eh, jsme hovořili o zadávání koncesí, ale za určitých podmínek. A na to existují již dostatečné zákony. Komise představila návrh, který eh, tento postup upřesňuje. Podle mě Musíme dělat rozdíl mezi veřejnými službami a mezi soukromou oblastí. Kritická infrastruktura, jako například sítě, energetické zásobování, lékařské poskytování služeb, eh, odpadní voda, zásobování pitnou vodou, jsou důležité, když se i když se zaměříme na soukromé služby, protože v posledních letech v Německu ne všechny výsledky byly vynikající právě v souvislosti s poskytováním soukromých služeb, protože po mnoha letech došlo k navýšení o 20%, s čímž nikdo nepředpokládal. Z toho důvodu si myslím, že je dobré, abychom tady dělali v této směrnici jasný rozdíl. Soukromé služby a veřejné služby. Zásada nediskriminace, ta je jednoznačná, ale v každém případě pro podniky, eh, které by měly zájem poskytovat takové služby, musí podléhat velmi striktním podmínkám. V zásadě tedy říkám ano, ale nesmíme otvírat pandořinu skřínku. Zásada recipročnosti je rozhodující, když se jedná o evropský trh a služby ve veřejném zájmu. V oblasti transportu tady závisíme na dobré praxi. Železniční balíček a recast, o kterém jsme hovořili, ukazuje na to, že hovoříme pořád v národních dimenzích. A Myslím si, že bychom měli tyto národní dimenze opustit, hlavně v oblasti železniční infrastruktury a to, co se děje na moři a ve vzduchu, tak to hovoří samo o sobě. V každém případě eh, s komisí musíme ještě hovořit o tomto návrhu. Děkuji vám. Pan Alkadraoui, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také našemu zpravodaji za jeho prezentaci. Myslíme, že tedy zpravodajka byla velmi kritická k návrhu komise a my obecně můžeme paní zpravodajku podpořit. Nicméně nejsme úplně přesvědčeni o tom, že bychom měli návrh zcela odmítnout. V následujících dnech a týdnech se za nás bude touto věcí zabývan pan Fleckenstein, podívá se na návrh komise a bude hledat cesty, jak ho zlepšit. Mám na mysli především tedy takové věci jako přístavní sektor, tam možná by bylo dobré určitou regulaci provést. Ještě uvidíme. Ale obecně souhlasíme s tím, že východisko musí být kritické. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já děkuji paní zpravodajce za odvedenou práci. Chápu její obavy, nicméně nesouhlasím s jejím návrhem, že bychom měli odmítnout tento text komise. Já si myslím, že legislativní iniciativa v oblasti koncesních smluv je užitečná, neli přímo nutná k tomu, abychom eh, upevnili eh, právní rámec, protože zatím máme jen směrnici o veřejných zakázkách a eh, širokou judikaturu Evropského soudního dvora, nic jiného. Když je zde spousta takovýchto rozsudků a soudních nálezů, tak to znamená, že ta interpretace je natolik různorodá, že zákonodárce musí zasáhnout, aby eh, ujasnil tedy princip jasnosti práva. A právě proto zde tedy máme tuto potřebu, abychom nějaký takový to text měli, abychom měli nějaký zákon, který omezí právní nejistotu, která právě postihuje oblast koncesních smluv a myslím si, že návrh komise je dobrým výchozím bodem v tomto smyslu. I když musím říci, že ten text sám osobně mě připadá příliš zatížený procedurálními ustanoveními, které omezují jeho normativní účinnost. Takže si myslím, že naopak by se měl celý text zjednodušit a směrnice by se tedy měla zeštíhlit právě proto, aby operátoři měli v rukou efektivní nástroj a aby byl vytvořen pragmatický a soudržný rámec. Na rozdíl od paní zpravodajky, já si myslím, že tento návrh omezuje Eh, tu volnost nebo své voli eh, jednotlivých eh, úřadů. Nicméně je nutno mít určitou flexibilitu, zachovat manévrovací prostor. Myslím si, že je dobré právě toto, aby byla zajištěná odpovídající kvalita služeb poskytovaných občanům, aby byla zajištěna tedy kvalita a povinnosti veřejné služby. A tomu právě všemu budou vystaveni koncesionáři. Kolegové stínoví zpravodajové se zmínili o různých oblastech. Já si myslím, že je nutné také lépe upřesnit, kdy bude tato směrnice platit, na co se bude vztahovat. Protože něco je upřesněno v úvodních ustanoveních, mělo by se to vyjasnit, aby například se vyloučily koncese lázeňské koncese a tak podobně, protože to působí určité problémy, například v Itálii, co hledem na tu specifiku tohoto sektoru. Dále zde máme koncese udělované podnikům a spojeným podnikům. Já si myslím, že tam také je důležité všechno upřesnit, aby se zabránilo střetu zájmu a myslím se, že by se tím vyjasnil celý právní rámec. Děkuji. Um, Děkuji. Chci poděkovat za zprávu. A když se dívám na ten návrh, tak um, se mi zdá, že tady komise předkládá něco, co je skutečně zapotřebí. Pokud jde o koncese, tak je situace velmi komplexní. Komise se snaží uh, zajistit transparentnost a rovné podmínky, což je něco, co skutečně potřebujeme. Pokud jde o udělování koncesí, je tu určitá přidaná hodnota, ale eh, návrh ještě vyžaduje určité změny. každopádně by nebylo dobré to jen paušálně odmítnout. A je jasné, že potřebujeme jasná pravidla, existuje horizontální směrnice, pokud jde o tento sektor, sektor přístavu. Často v sektoru ale panuje ještě hodně nejistoty, Možná by se to mělo řešit samostatně, ale dostaneme se k tomu ještě později. A děkuji. A nyní je zástupkyně komise. Thank you very much, Chairman, and thank you. Děkuji. Pane předsedo, děkuji za tuto zprávu, děkuji za všechny připomínky. Já se vyjádřím k tomu, co jsme právě slyšeli. Komise je samozřejmě k dispozici a je ochotná s vámi jednat o dalších podrobnostech. Chci potrhnout to, že e, tento návrh má řešit velmi komplexní situaci udělování koncesí, což jsou dlouhodobé e, smlouvy, a které mohou ovlivňovat trh, pokud jsou uzavídány nějakým nelegálním způsobem, proto musíme zvýšit transparentnost všech operátorů na eh, jednotném trhu, pokud jde o udělování veřejných zakázek. A pokud jde o, o, o koncese v oblasti služeb, tam ten trh zatím příliš neexistuje. Takže se snažíme se tady napravit to, co teď nefunguje. Návrh směrnice se snaží dát více jistoty veřejným orgánům při udělování koncesí, tak aby koncese v smlouvy byly uh, udělovány opravdu legálním způsobem, aby eh, nemohly být napadeny u soudu. Takže to má výhody jak pro veřejné orgány, tak pro soukromníky, včetně malých a středních podniků. Ale o čem tento návrh není, a to chci říci jasně. Není to o žádné privatizaci služeb. Toto téma bylo již dopodrobna probíráno na výboru IMCO a jeden, eh, jeden z návrhů zpravodajky bylo, aby se to vyjasnilo, ale záměrem komise nikdy nebylo nutit buď k externalizaci těch služeb nebo k jejich privatizaci. Pouze k tomu, aby státní veřejný orgán měl eh, možnost se rozhodnout, jestli se obrátí, v případě, že se obrátí na trh, aby se tak dělo za podmínek právní jistoty. A ještě chci rychle poukázat na něco, co tu zaznělo při diskuzi, to znamená, to jsou ty služby obecného zájmu. Um, co řekl uh, soudní dvůr, že služby tohoto druhu jsou rovněž uh, ošetřeny těmi pravidly, čili nemají žádnou výjimku, jsou rovněž pokryty na základě uh, dlouhodobé judikatury soudního dvora. A pokud jde právě o soudní dvůr a jestli se vyčerpávajícím způsobem eh, vyjádřil k postupům při udělování koncesních smluv. K tomu chci uvést ten příklad. Pouze v uplynulých deseti letech bylo 27 výroků ohledně konces, koncesí, takže eh, soud zatím v těchto případech, eh, v těchto případech ještě na základě soudních výroků neexistuje eh, definitivní jasnost a je na legislátorech, aby vnesli do celé věci větší jasnost. A v neposlední řadě tento návrh je neutrální ohledně toho, kdo je lepším poskytovatelem služeb, jestli soukromý nebo veřejný sektor. Nijak tady neupřednostněme uh, Eh, jednoho či druhého, pouze se snažíme dát přístup komukoliv, kdo si to přeje eh, na základě autonomního rozhodnutí veřejného orgánu. Není však žádná povinnost využívat koncese. Pouze stanovujeme rámcové podmínky pro uzavírání takových smluv. A závěrem, vzhledem k tomu, že tato diskuze je dlouhodobá a velice uh, citlivá, tak uh, výbor IMCO Eh, nechal vypracovat tři další studie. Je to v podstatě eh, tyto tři studie, které jsou jakýmsi hodnocením dopadu, které jsou vypracovány externími, eh, externími experty, říkají, že je naléhavá potřeba řešit nedostatky na trhu, tak aby se situace zlepšila jak ze strany veřejných orgánů, tak i hospodářských operátorů. A samozřejmě, že vám zůstáváme nadále k dispozici, pokud můžeme cokoliv zlepšit, tak eh, komise to jistě podpoří. Děkuji. Děkuji vám, paní Wells. Máte na to, k tomu nějakou reakci? Já bych chtěla eh, poděkovat všem stínovým zpravodajům, všem těm, kteří se vyjádřili ve svých příspěvcích. Pan Kuhn zcela jasně řekl, jakou zvláštní úlohu plní služby obecného zájmu, protože to jsou služby pro občanky a občany, které potřebujeme. Jsem toho názoru, že veřejné služby obecného zájmu nesmí podléhat trhu, nesmí eh, podléhat zisku. Samozřejmě obce a veřejné místní orgány mají možnost se propojit a zadávat určité zakázky společně v rámci služeb obecného zájmu. A tím nutnost jednat, aby veřejné služby byly součástí trhu. Ale to je cíl komise, protože komise chce podpořit PPP i pomocí služeb obecného zájmu. Já jsem z takovéhoto sektoru obecních služeb z Hamburgu a udělali jsme tu zkušenost, že když jsou tam soukromé subjekty, tak vždycky jsou orientovány na zisk. A v takovémto případě už přestává platit flexibilita, protože tyto smlouvy platí třeba 40 let a o tom hovořila také komise že doba trvání takových smluv je velmi dlouhá. A například ve školách to znamená, že ta škola nemůže být po určitou dobu flexibilní. Co se týče eh, práva zadávání zakázek, tak jistě tady existuje určité překrývání například se sektorem stavebnictví. A já také nejsem proto, abychom například měli dodatečné regulace pro přístavní služby protože u nás rozjela stávka přístavu a bylo řečeno, že přeci za jednotlivé pozemky se nevydávají žádné koncese a my jsme si najmuli pozemky jako takové, na kterých podnikáme. Takže to bylo spojeno s ještě zcela odlišnými komponentami. Na návrhu komise se mně zdá být velmi šokující, že Existuje tady závazek splňovat určitá kritéria, ale neexistuje závazek dodržovat například kolektivní smlouvy. Některé eh, podniky mají kolektivní smlouvy a ty musí dodržovat. A když jsou potom v konkurenci se soukromým subjektem, který nemá takovýto závazek vyplývající z kolektivních smluv, tak je tam samozřejmě důležité to hledisko, že obvykle vyhrává ten podnik, které, který není na takovéto kolektivní smlouvy vázán. Některé kolegyně a kolegové na to také poukazovali i v rámci diskuze v jiných výborů. Myslím si, že bychom my jako zpravodajové se měli sejít s jinými zpravodaji z výboru a bude se na, budeme se snažit nalít, na společné východisko. Děkuji. Děkuji paní Wills. 27. září je lhuta k překladání pozměňovacích návrhů. 6. 11. se bude hlasovat ve výboru TRAN a 18. prosince ve výboru IMKO. Takže 27. září pozměňovací návrhy, hlasování tady 6. Eh, eh, listopadu a 18. prosince hlasování na IMKU. Takže teď eh, přerušuji zasedání, počkám, až se sejdou koordinátoři a zahájím schůzi koordinátorů. Děkuji.